27 pro, 4 proti. Takže to bylo přijato. Ekon 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo, je, kdo se zdržel? Kdo je proti? Přijato. Ekon 16. Kde pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Teď je číslo 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A teď Ekon 25. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Teď bude tedy kontrola Econ 25. -ky. Takže můžeme zavřít, eh, ukončit hlasování. Je to zamítnuto 15 pro a 15 proti. ITRE 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A tak to budeme muset zopakovat. ITRE 32. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Zamítnuto. Prosím, můžete nám ještě jednou říci, že jasně, že hlasujeme o ITRE 32? Tak dobrá, tak to uděláme elektronicky. Zahajujeme hlasování. Je to elektronické hlasování o ITRE 32. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. 11 pro, 20 proti, zamítnuto. Ekon 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. ITRE 5. Kdo je pro? Pardon, ITRE 3, omlouvá se pan předseda. Kdo se zdržel? Kdo je proti? Aha, pardon, kdo je proti, kdo se zdržel. Tak. Empl 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ample 20. 27. Kdo je pro? Proti? Zdr- zdržel se? Zamítnuto. Ekon 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A teď Ekon 13 je přijato. A Ekon 11, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je pro? Komentáře sálu tlumočníci bohužel neslyšeli. Takže nyní Ekon 11. Kdo je pro?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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. ITRE 34. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. ITRE 35. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. ITRE 27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Eh, zkontrolujeme ještě elektronicky. ITRE 27. Zahajuji hlasování. Eh, končím hlasování. 19 pro, 13 proti. Přijato. Dále ITRE 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. ITRE 40. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. ITRE 41. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Takže uděláme ještě elektronické ověření 41. Zahajuji hlasování. 16 pro, 15 proti. Přijato. ITRE 42. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Econ 8.9 a Ample 24 se považují za přijaté. Takže jdeme na číslo 33. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 34. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 35. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Teď pozměňovací návrhy kompromisu 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 38. Kdo je pro? pro. Zdržel se? Přijato. 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pety 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pety 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 40, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrhy Econ 3, 4, 17 a 23 se považují za schválené, proto je nebudeme odhlasovávat. A jdeme tím pádem na pozměňovací návrh 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kontrola. Dobrá, elektronicky hlasujeme, zahajuji hlasování o čísle 44. 17 pro, 14 proti, přijato. Jury 8, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 48. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 49. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. ITRE 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 53. Padesát tři, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Ekon eh, 10 se považuje za přijatý, takže hlasujeme o kompromisu 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A dále je tu pety 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Empl 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. O návrzích ITRE 7 a 9 nemusíme hlasovat, protože jsou považovány za Přijaté. A tedy hlasujeme o kompromisu 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. ITRE 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Provedeme elektronickou kontrolu. Od ITRE 30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 16 pro, 16 proti. 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď budeme hlasovat o 64 a 65 dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. Empl 9. Pane předsedo, eh, proč hlasujeme o těchto dvou odstavcích dohromady? Já se ptám jenom proto, že my tady máme různé návrhy hlasování, takže je to pro nás dosti složité, když o nich máme hlasovat společně. Ample 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pane předsedo, eh, nezlobte se, že vás přerušuji, ale vy jste mi neodpověděl, že ano. Můžete mi prosím vás říct, proč o 64 a 65 hlasujeme společně? protože podle mého hlasovacího seznamu zde máme eh, různé, eh, různé návrhy hlasování a nemůžeme hlasovat společně o něčem, o čem jedno hlasujeme pro a druhém proti. Rád bych slyšel vaše vysvětlení, prosím. Eh, já jsem navrhoval před hlasováním že budeme hlasovat společně o 64 a 65, se tehdy žádné námitky nebyly. A proto jsme hlasovali a ne, už jsme o tom nemluvili. A pokud není, nejsou žádné námitky, můžeme hlasovat ještě jednou o 65. Souhlasili byste? Dobrá. Takže zopakujeme, zopakujeme, uděláme to takhle. Zopakujeme eh, hlasování o 64 i o 65. Ne? Ano? Máme problém také v SAD, někdo tam říkal 64, tam máme eh, odlišné eh, než indikaci plasování o 65, takže bych byl také rád, kdybychom hlasovali zvlášť o těch ostavcích. Hey, thank you. Dobrá, děkuji. Tak dobrá, tak 64, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 65, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Tak, teď tady Ample 9. Chceme kontrolu, tak uděláme kontrolu elektronickou eh, o pozměňovacím návrhu 65. Zahajuji hlasování. Končím hlasování.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 Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To není jasné, zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování o pety Končím hlasování. 19 pro, 13 proti. Přijato. Návrh 66. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Teď TRAN 1 a EMPL 17 se považují za přijaté. A tedy EMPL 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Ample 20 se považuje za přijatý, takže Ample 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Ample 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Eh, pardon, 67. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A teď tedy ITRE 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. ITRE 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Empl 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. stran 10, 11 a 12 se považují za přijaté, tedy se o nich nebude hlasovat. A teď tedy Jury 3. Kdo je to? Proti? Zdržel eh, se? Přijato. Jury 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Jury 6. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Jury Sete se považuje za přijatý, takže teď Jury 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. U čísla 68 máme ústní pozměňovací návrh zpravodajky. Kdo je pro? proti, zdržel se. A teď jdeme, eh, pardon, tady toto bylo přijato, omlouvá se pan předseda, a teď jdeme na pozměňovací návrh 69, eh, ten se ovšem stáhnul, takže Ekon 15 je pro, proti, zdržel se, eh, zamítnuto. Ekon 18. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 70 byla stažena, takže pety 8. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Pety 9. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Pety 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pet 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 71 byla stažená, takže kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? A teď jdeme na 75. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 76 byla stažená. Takže kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Empl 19. Kdo je pro? Proti? Eh, kdo, kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže 77. stažená. Teď ITRE 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. ITRE 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Eh, budeme to muset zkontrolovat. Elektronicky zahajuji hlasování. Je to ITRE 36. Končím hlasování. 18 pro, 13 proti, přijato. Mpl 4 je považován za přijatý. Mpl 5. A teď je tady návrh. Eh, pokud byste souhlasili, mohli bychom hlasovat návrhy Ample 5, 6, 7, 8 a 25 společně. Souhlasili byste? Zvládli bychom to jedním hlasováním. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Takže tyto návrhy jsou přijaty. A teď je tady další návrh, že bychom mohli hlasovat tran dvojku, čtyřku, pětku a šestku opět společně. Souhlasili byste? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijaty. 78 byla stažená. Ekon 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Ekon 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Uděláme elektronickou kontrolu. Je to tedy Ekon 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 15 pro, 17 proti, zamítnuto. ITRE 20. Kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. ITRE 23. Kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. ITRE 25. Ne? A ne. Elektronické hlasování o 23 nejprve. Zahajuji hlasování. ITRE 23. Všichni hlasovali, končím hlasování. 17 pro, 15 proti. Přijato. 25 se požaduje, považuje za přijatou, takže ITRE 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. ITRE 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Dobrá, elektronická kontrola ITRE 26. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 17 pro, 15 proti, přijato. Tran 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Tran 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Teď u ITRE 38 se sem budou vkládat dvě slova do 2015. Je to jako doplněk. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Tran 14 se považuje za schválený, takže eh, a79 byla stažená. takže jdeme na kompromis 14. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato.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 Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 81. A kontrola? Dobrá. Takže zahájíme hlasování o ITRE 11. Končím hlasování. 15 pro, 16 proti, zamítnuto. 81. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 82. Kdo je pro? E, proti? Zdržel se? Přijato. Ekon 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ekon 21. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Ekon 22. Jsme u 22? Tak, jsme u 22. Kdo je pro? A chce se kontrola. O 21. Dobrá. Takže zahajujeme hlasování o čísle 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 14 pro, 18 proti, zamítnuto. Teď 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ample A. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Ample B. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. E, pokud byste souhlasili, mohli bychom odhlasovat pozměňovací návrhy zpravodajky od jedničky do pětky společně. Ano? Dobře, tak kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijatý. Tran A a tran B se považují za přijaté, takže hlasujeme o čísle 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Tran C a D se považují za přijaté, takže jdeme na pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není to jasné, takže elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. 14 pro, 17 proti. Zamítnuto. Číslo 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. ITRE 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? A teď bychom A teď eh, jedenáctku, dvanáctku, třináctku, čtrnáctku a šestnáctku. Pokud souhlasíte, odhlasujeme společně. Ano? Dobře, kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže ty jsou přijaty. Eh, teď bude závěrečné elektronické hlasování. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Takže 32 pro to máme jednomyslně schváleno a blahopřejeme paní zpravodajce. A teď musíme ještě odhlasovat návrh harmonogramu schůzí výboru IMCO pro rok 2013. Takže hlasování o harmonogramu na rok 2013, pakliže nejsou námitky, budeme to považovat za schválené. Pane předsedo, děkuji vám za velmi angažované vedení schůze. Já bych k tomu harmonogramu rád řekl toto. Na 2013 zde máme návrh a chtěl bych eh, k tomu toto poznamenat. Ono vás se to osobně netýká, týká se to spíše sekretariátu. A rád bych řekl, že pomocí těch změn v našem časovém harmonogramu Často se setkáváme se situací, že frakce si naplánují vězní zasedání, zatímco zde eh, v sou, současně se koná zasedání výboru. To může vést tomu, že jednotliví členové nejsou 100 účastnice schůze výboru a může to vést eh, k tomu, že nejsme místo a schopni mít eh, ty většiny, které v podstatě ve výboru máme. V jiném případě tedy, proto bych já byl rád, kdyby nějaká frakce včas toto oznámila, že bude mít výjezdní nasedání na, eh, v rámci těchto dní, například je to čtvrtek 10. první, to by byl takový příklad. Pokud by tedy frakce včas řekla, že bude mít výjezdní zasedání v tento den a včas to nahlásila, že bychom to v takovýto den potom neměli na našem výboru hlasování, že bychom hlasování potom měli v tom řádném výborovém týdnu a ne v tom smíšeném. Děkuji. Lo diciamo al segretariato in modo tale che possa in qualche modo Pokusíme se tedy o něco takového. Prosím. Jediná věc, kterou bych rád řekl, je, že bychom asi neměli eh, mít i čtvrtky odpoledne. Myslím, že většině členů výboru vyhovuje čtvrtek dopoledne, a čtvrtek odpoledne nikoli. E My to zohledníme a sekretariát to ještě jednou ověří. So let's move, uh, to the, uh... Takže podívejme se nyní na bod číslo 10. Zpráva o lepší zprávě jednotného trhu. Naším zpravodajem je pan Andreas Schwab. Andrasi, jsi připraven, dám ti slovo a poté novým zpravodajům. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Děkuji za to, že můžu říct něco o zprávě z vlastní iniciativy, která se týká zprávy jednotného trhu. Nejdříve bych chtěl poukázat na to, že tomuto návrhu předpa, předcházelo sdělení Evropské komise, eh, ve kterém Evropská komise velice jasně eh, prezentovala, že v rámci provádění pravidel pro jednotný trh neustále eh, máme značné odlišnosti v jednotlivých členských státech. Včera jsme hovořili eh, při našem slyšení, které se týkalo eh, společného spotřebitelského práva v Evropě, paní Sehnalová zastupovala paní zpravodajku. Hovořili jsme o tom, že v rámci dokonce i v oblasti plné harmonizace, tedy tam, kde členské státy v podstatě nemají žádný manévrovací prostor pro uplatňování a provádění, i v této oblasti se nám nedaří, aby jednotný trh byl takový, jaký si ho představujeme. A dobře víme, že členské státy se sami podívaly na vypracovávání těchto pravidel na radě ministrů, ale i navzdory tomu ne vždy dosahujeme jednotnosti v rámci práva. Buď se transponuje a provádí pozdě, nebo rozdílným způsobem, a nebo ne v takové šíři, jak bychom si to pro jednotný trh přáli. Včera jsme o tom hovořili, bylo by možné uvést celou řadu dalších příkladů, ale všechno toto relativně dobře ukazuje, že máme v Evropě v rámci jednotného trhu problém s prováděním, s jednotným prováděním pravidel, na kterých jsme se zde společně dohodli. Druhá věc. Čelíme problému a e, já e, o tom hovořím, protože včera jsme měli slyšení, které se týkalo společné právní úpravy prodeje a včera jsme o tom hovořili. Máme problém v tom, že členské státy velice často návrhy, které my tady za velkého úsilí vypracujeme jakožto kompromis mezi jednotlivými různými situacemi v členských státech, že členské státy toto naše jednotné řešení v rámci provádění a uplatňování roztříští. A tím vzniká dojem, že my jako evropský zákonodárce jsme nezvolili tu nejlepší možnou cestu v rámci našich právních předpisů. Jeden příklad z Německa. Vláda Spolkové republiky Německo eh, udělala provádění směrnice o právech spotřebitele tak, že vlastně eh, toto provedla separátně v rámci jakéhosi prvního kola, tím vytvořila pozitivní element, který se týkal ochrany spotřebitele a eh, potom pozdější okamžik hodla zavést opatření, které Eh, nebudou pro situaci německého spotřebitele až tak pozitivní a to potom představí spotřebitelům právě jako provádění evropských předpisů. A přitom vlastně již ta první pozitivní část byla také provádění evropských předpisů, proto tady potřebujeme lepší rovnováhu. Tak, aby bylo opravdu jasné, že evropský zákonodárce se snažil o nalezení dobrého kompromisu. Eh, ve sdělení komise rovněž stojí to, že potřebujeme posílit zájmy evropského zákonodárce oproti národnímu zákonodárci a to proto, protože chceme, abychom měli řádné a včasné provádění a také uplatňování pravidel jednotného trhu. Akt eh, pro jednotných trhu 1 i 2 mohou mít eh, svou plnou působnost pouze v případě, pokud e, tato pravidla budou prováděna jednotně a včasně. V opačném případě využijeme růstový potenciál v rámci evropského jednotného trhu, který je odhadován pro dalších 10 let asi na 4%. A nyní právě v situaci, kdy je evropská ekonomika v problémech, bychom měli opravdu učinit vše proto, abychom dospěli k dobrému výsledku. Jsme hovořili o celé řadě jednotlivých aspektů, také ve zprávě paní kolegyně Bastos, o které jsme právě hlasovali, těch 20 největších obav, které se týkají fungování jednotného trhu. O tom jsme e, ovšem již hovořili. E, hovořili jsme o tom také v rámci Fóra pro jednotný trh, paní kolegyně Tún a při celé řadě dalších příležitostí. E, hovořili jsme o tom, že je třeba dospět k tomu, aby jednotný trh a pravidla, která ho ovládají, byla prováděna jednotným způsobem. Alespoň v tom případě, kdy my zde v parlamentu se na jednotných pravidlech shodneme. Je třeba tedy eh, zahájit eh, odpovídající iniciativy. Sdělení komise jde již dobrým směrem a v rámci našich porad jsme dospěli k názoru, že důležitost provádění AKY jednotného trhu, tedy provádění toho, na čem jsme se zde demokraticky dohodli, je tak velká, že z toho chceme udělat iniciativ, zprávu z vlastního podnětu, která bude legislativní. Já tedy jsem byl pověřen touto, tímto úkolem a my chceme, aby v naší zprávě jsme potom měli požadavek, ze kterého se potom stane konkrétní legislativa. Což by znamenalo, že bychom v rámci evropského semestru neměli pouze e, tu ekonomickou zprávu v jednotlivých členských státech, ale že bychom měli i jakýsi druhý pilíř, který by znamenal, že by se proskoumávala realizace aky jednotného trhu. Že jsme přesně ověřovali, jak se 27 provádí jednotný trh trh. A proto vás prosím o to, aby veškeré návrhy, se kterými jste již přišli v této oblasti, či ještě přijdete, opravdu, abyste opravdu tyto návrhy ještě jednou tady uplatňovaly v naší diskuse, protože je důležité, abychom si opravdu zvážili, jak dospět k dobrému provádění jednotného trhu. Již jsme hovořili o těch korelačních tabulkách, Evropský zákonodárce, zejména Evropská komise, je velmi zjednodušila a jasně to ukazuje, jak se provádí evropské právo v členských státech. My jsme bohužel stroskotali v rámci interinstitucionální dohody s komisí, nedosáhli jsme toho, čeho jsme dosáhnout chtěli, ale přesto bychom e, ještě jednou se o tom to měli pokusit, abychom dosáhli transparentnosti, která je důležitá jak pro občany, tak pro podniky komisi jsme již v rámci aktu o jednotném trhu poprosili komisi, aby se podívala eh, a respektive, aby pokud dojde k neuplatňování práva, aby opravdu eh, šla, obrátila se na Evropský soudní dvůr a um, zahájila řízení pro nesplnění povinnosti, protože pokud něčemu takovému dokází, tak to opravdu škodí jednotnému trhu. A co se týče zprávy o, Um, řízení ekonomiky a tak dále. Toto je také velice důležité, protože i z toho mohou mít přímý užitek občané a podniky. Tedy existuje celá řada opatření, která bychom měli společně prohovořit a potom bychom je měli přetavit do legislativní zprávy z vlastní iniciativy našeho výboru. Musíme jasně ukázat, že v Evropě nejde pouze o eurozónu, ne pouze o makroekonomickou koordinaci, ale že v Evropě máme i nadále jeden zásadní problém, a totiž, že pravidla, která nyní schvalujeme my zde demokratickými postupy eh, za účasti eh, parlamentu a vláčenských států, že tato pravidla, ke kterým my zde dospějeme, nejsou prováděna prováděna velice často, ani včas, ani řádně. Pokud by se nám eh, něco takového podařilo, tak si myslím, vysleme, že vyšleme velice jasný signál členským státům a já jsem velice zvědavý na vaše příspěvky a pak ještě později něco podotknu k našemu časovému harmonogramu. Děkuji vám mnohokrát. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Ráda bych nyní přivítala paní mu dali ředitel Kuričí Markt z komise. Také vám dám slovo později. Nyní mají slovo stínový zpravodajové. Nejprve za socialisty a demokraty. Kdo vystoupí? Pan Greg, prosím. Nejsem stínový zpravodaj, ale v každém případě eh, vystoupím. Myslím, že pan Šváb dobře vystihl. Eh, známe skutečnosti, jednak, že chybí soulad, dále, že nedostatečná implementace a přicházíme tím o potenciál růstu eh, ve výši nějakých 4%, což je značné vzhledem k současnému stavu ekonomiky. Také se hovořilo o lepším implementačním mechanismu pro hospodářství, o rychlejším postupu a větší transparentnosti. Myslím, že obzvláště v tomto čase Evropská pozice hospodářského protekcionismu, kde tady se projevuje. Hospodářský protekcionismus je toto ještě důležitější než kdy jindy. A myslím, že bychom měli také zdůraznit závazek rady skutečně věřit eh, v jednotný trh. Ono se o tom hodně hovoří v posledních dvou, třech letech a myslím, že jsme ničeho moc nedosáhli. Jsou to spíše prázdné fráze, o jednotném vřešním trhu. Myslím, že většina členských států eh, s tím zachází jako eh, s už starou. Pokud zavádíme evropský semestr, eh, nebo pokud jsme je zaváděli, museli jsme velmi tlačit na to, aby jednotný vnitřní trh byl vnímán jako ten klíčový potenciál pro růst a pracovní místa. Eh, ano, máme úsporné balíčka, potřebujeme také plán pro růst a zapojit do toho jednotný vnitřní trh. Já myslím, že to chybí a mám dojem, že rada někdy a také některé sekce komise eh, by měly také eh, alokovat finanční prostředky tam, kde je to potřeba, tak jako tam hovoří. Děkuji, není za Alde Tony Menders, není přítomen, takže zelení paní Rille. Děkuji, já v podstatě mohu po, téměř vše podpořit, to bylo řečeno, co řekl pan Šváb, v něčem to mohu doplnit. V celé řadě oblastí, nejenom e, v oblasti směrnice o právech potřebitele, například i v oblasti zadávání veřejných zakázek v Německu, e, e, se celá řada zákonů uplatňovala kaskádovým principem, takže opravdu postupně a to vedlo k velkým problémům jak pro malé a střední podniky, také pro malé orgány místní zprávy, tedy způsob, jakým se provádí, jakým se uplatňuje. Toto je velice důležité, aby občané a hospodářský sektor to docházeli pochopit, co vlastně je členský stát prováděl z evropského práva a jak. Zde chci využít příležitosti a e, požadovat e, vyslovit jistý požadavek na komisi. To se týče aktů přenesené pravomoci. Já jsem o tom hovořila s paní Styla. My jsme v jisté oblasti vidíš, eh, se dohodli na těchto aktech, ale máme tam určitý časový harmonogram a pokud ho komise nedodržuje, tak také vytváří problémy v rámci eh, provádění jednotného trhu. A právě co se týče například eh, nařízení o stavebních produktech, tam je to například velký problém a už mám již takové odevzvy z praxe, že podniky s tím problém mají. A další věc. Komise má někdy velice zvláštní představy o tom, jakým způsobem eh, chce europeizovat správní struktury členských států. Asi před dvěma lety eh, bylo velice moderní to jednotné kontaktní místo a požadalo se téměř ve všech směrnicích. Někdy je to docela smysluplné, ale otázka je, zda je něco takového vždy smysluplné. Tedy zda je vždy smysluplné, abychom zaváděli vedle stávajících správních struktur další nové struktury. Nyní se zdá, že je moderní, abychom požadovali nezávislý ústřední úřad. Máme to v rámci zadávání ředění vycházek, máme to v rámci informací ve veřejném sektoru a já se ptám, v době, kdy členské státy musí bez tak velmi spořit a Eh, svou vlastní zprávu redukovat, má v takovéto době smysl, aby komise ještě požadovala vedle jejich stávajících struktur další orgány. Já si myslím, že pro lepší fungování vnitřního trhu je třeba se také podívat směrem ke komisi a já jsem tady prostě nadnesla ty věci, které mě poněkud znepokojují. Děkuji, Heidi, nyní za EKR Emma McClarkin. Děkuji, paní předsedkyně. Jednotný trh je důležitý nástroj pro tvorbu pracovních příležitostí a růstu v Evropě, ale stále přetrvává mnoho překážek, které brání naplňování potenciálu vnitřního trhu. A proto potřebujeme lepší zprávu a řízení a je naší prioritou posílit implementaci a eh, prosazování stávající legislativy v souvislosti s jednotným vnitřním trhem, eh, jak již zúraznili kolegové. Já jsem byla velmi překvapena, že sdělení komise obsahuje ve skutečnosti posílení stávajících nástrojů, které třeba zefektivně, abychom řešili tyto problémy. Já souhlasím eh, s vyšší eh, transparentností, eh, takže například výroční zpráva od komise by jistě pomohla. Tím bychom také měli informace pohromadě na jednom místě, informace o tom, kde se případně implementace nedaří a bylo by to členěno podle členských států. Nejde pouze o to zjistit a mít informace o tom, kde jsou problémy a také pomoci s jejich řešením. A myslím si, že eh, komise je tady důležité, aby ne, nevytvářela paralelizmy k tomu, co již provádějí členské státy, aby se eh, ta působení navzájem doplňovala. Chytrá regulace je určitě prioritou, zejména pro malé střední velké podniky a myslím si, že bychom měli činit výjimky pro ně ledaže by byly nějaké zvláštní důvody, tak nekonat, tak bychom podpořili růst. A myslím si, že pro eh, podniky i spotřebitelé je důležité, aby eh, měli kam se obracet svými stížnosti a kde hledat odpovědi. Musíme využít všechno, co máme k dispozici v našem arzenálu, abychom zajistili dobré fungování vnitřního trhu. Jde také o využívání technologií v náš prospěch, eh, využívání IT nástrojů pro hledání řešení pro spotřebitele podniky a také se snažili dát cesty pro zdokonalení fungování vnitřního trhu. Ale myslím si, že posílení řízení a zprávy jednotného trhu určitě otevře cestu dalšímu růstu. A byla zde také zpráva Kaliety o e, zprávě řízení jednotného vnitřního trhu, e, která byla příspěvkem do této diskuse těším se na spolupráci s panem Švábem, našimi stěnými zpravodaji. Děkuji. Děkuji a nyní za GUE. Je to paní Cornelis, pan Cornelis, že? Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Musím také poblahopřát Andrási Švábovi eh, k podnětům, které zařadil do své zprávy. Myslím si, že je velmi důležité, aby zpráva řízení jednotného trhu nebyly slabé, Podniky si někdy stěžují, že se nedostatečně plní to, co jsme odsouhlasili zde v parlamentu. A Přitom toto má obrovské dopady a význam pro hospodářský růst. A myslím, že bychom se neměli zaměřovat pouze na legislativu. Já souhlasím se vším, co je ve vašem dokumentu uvedeno v tomto směru, ale velmi mne znepokojuje, když se dívám na stížnosti, které ke mně přicházejí, znepokojuje mě především oblast implementace. Tady bychom možná, tady by možná pomohlo, kdybychom se hlouběji zaměřili jednak na návrhy komise, pokud je o e, Centra pro jednotný řešení trh, ale také zde máme systém Solvit, Europe Advice, prostě celé spektrum nástrojů. Já se někdy snažím si představit, že jsem uh, drobný podnikatel, podívám se na webové stránky komise a snažím se tam zorientovat. A musím říct si, že v tomto směru skutečně situace má velký prostor pro zlepšení. Potřebujeme tady lepší přístup k stávajícím mechanismům, také potřebujeme zracionalizovat, zjednodušit co patrně také potřebujeme, je definice role komise versus role členských států v těchto věcech. Eh, mohl bych zmínit eh, úlohu komise jakožto zprostředkovatele, ale není zcela jasné, kde přesně končí role a pravomoci členských států a kde do toho začíná vstupovat komise. A to je velmi důležité, protože pokud se mám obrátit na členský stát, eh, se kterým mám spor, tak patrně bude obtížné nalézt řešení. Takže plně podporuji tuto iniciativu a doufám, že se dobereme také řady praktických řešení. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Máme tu někoho z EFD? Ne. Přeje se někdo další vzít slovo z členů výboru? Prosím. Paní Styler. Styler. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji také všem eh, řečníkům a našemu zpravodaji. Nechtěl jsem si původně brát slovo, ale je to, myslím, tak důležité téma, že bych ráda navázala na některé věci, které zazněly od kolegu, zejména to překrývání paralelizmy. Já velmi sleduje nakládání se zdroji v této době úsporných balíčků, do jaké míry je legislativa e, pro jednotný vnitřní trh uplatňována na úrovni členských států. A myslím si, že Solvit například je velmi užitečný a je užitečné také mít dispozice informace o tom, které členské státy dobře implementují, které nikoli. Myslím, že to bude stále relevantnější. Také e, v době, kdy se bavíme o víceletém finančním rámci a o rozpočtu, um, vidíme, že vidíme, do jaké míry je vnitřní trh důležitý v těchto diskusích. Jak se již mnohokrát zaznělo, je důležité, abychom zaručili dobré fungování jednotného vnitřního trhu, jeho efektivní fungování, tak aby vznikaly nové pracovní příležitosti a růst, který tolik potřebujeme v EU. To je opravdu klíčové. Ale ono to nakonec je o penězích a myslím, že co my můžeme učinit, a samozřejmě to se týká také právě eh, systému řízení a zprávy, tedy vašeho tématu, pane zpravodaj. Eh, myslím si, že tady toto je opravdu důležitá zpráva, ale bychom ji správně pracovali, musíme eh, zaručit, že budeme mít správné informace k dispozici, že se vymění osvědčené postupy a také pokud komise shledá, že členské státy neimplementují je hezké, že přijmou určité závazky, ale 20 let od eh, zavedení jednotného vnitřního trhu asi eh, bychom se měli postarat, aby vnitřní trh začal konečně fungovat tak, jak bylo plánováno v počátku. Děkuji. Eh, jsou zde nějaké další žádosti o slovo? Pokud ne, vezmu si slovo i já. Je to opravdu důležitá zpráva. Eh, možná důležitější, než by se na první pohled mohlo zdát, protože nás trápí mnoho hospodářských problémů, vede se debata o růstu a pokud nedokážeme zaktivovat jednotný věční trh eh, a jeho plný potenciál, pokud eh, budou přetrvat problémy s implementací a s plněním pravidel, pak nenaplníme naděje občanů vůči Evropě. Myslím si, že by to byl krásný balíček sestávající z této zprávy. Jde tedy o to, jak rozvíjet růst a implementaci jednotného vřečního trhu a jak to navázat na evropský semestr. Mohli bychom zavést jakousi tradici tak aby to bylo zřetelné také pro členské státy a národní parlamenty, tato souvislost. Dále otázka je, jak moc tlačit tedy, jak moc vyvíjet tlak, je to věc korelačních tabulek a tak dále. Asi bychom se měli snažit, aby členské státy opravdu začaly brát vážně eh, implementaci a dodržování přijatých pravidel. Zejména ty členské státy, které pokulhávají. A možná by se toto mohlo stát i předmětem nějaké hlubší studie či kontextuální studie, jak tady zaručit, aby věc fungovala jak na straně členských států, tak Evropského parlamentu. Nyní bych ráda předala slovo paní Emer Dali z DK Markt. Prosím, máte slovo. Eh, thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji celému výboru za to, že jste mi umožnili zde dnes promluvit. Jsem tu, abych hovořila o komuniké, o eh, řízení, které komise připravila a rovněž bych ráda řekla, že si vážím eh, toho, jakým způsobem mě ty různé intervence zde ujišťují o důležitosti role výboru IMCO. Naše analýza je taková. Jediná cesta z hospodářské krize, ve které jsme, je růst ve vnitřním trhu. Takže vnitřní trh je řešením. Považme, že máme 2,5 tisíce legislativních balíčků, které jednotný trh řídí a ty se dotýkají zhruba 20 oblastí na národní úrovni, takže je to téma opravdu velmi, velmi komplexní. Když jsme se tímto začali zabývat, eh, řekli jsme si, že skutečně je potřeba jednat hlavně v šesti oblastech a přesně to ve svém komuniké navrhujeme. Číslo jedna je fakt, že máme dojem, že v některých členských státech je potřeba zajistit lepší organizaci při zvažování jednotného trhu jako celku. V některých státech to funguje bezvadně, ale když říkáme, že chceme centrum pro řízení jednotného trhu v každém členském státu, nehovoříme tím o masivní reorganizaci a o nových pracovních místech. Hovoříme spíše o tom, že ti lidé, kteří Eh, budou pracovat na jednotném trhu, budou všichni propojeni. Takže je to otázka spojení jednotlivých center, sdílení zkušeností a znalostí. V Evropě eh, stále více vidíme to, že se lidé z této oblasti setkávají pouze, když jedou za námi sem a to není správně. Měli bychom mít nějaké, nějaký centrální clearingový systém, který by toto celý, celé řídil. Takže organizace v členských státech je jedna věc. Pak je potřeba zabývat se nástroji. Já si myslím, že i IMI e už se začíná rozbíhat, to je tedy ten informační systém vnitřního trhu a stále více pokrývá e, jednotlivé aspekty naší práce. Jednotná kontaktní místa, to je také něco, co je potřeba zlepšit. Pak e, třetí téma, informace a transparentnost a propojení informací s transparentností. Vyslechla jsem si, co bylo řečeno o korelačních tabulkách. Já myslím, že nikdo eh, nelituje více než my, že se nám nepodařilo mm, eh, tento návrh prosadit, ale jsme přesvědčeni, že pak, když se nám podaří dosáhnout vyšší transparentnosti, budeme moci mm, se podívat na situaci jednotlivých občanů v Evropě a ověřit tak, zda se věci implementují řádně. Takže chceme zajistit jasné propojení no-, do národních systémů a chceme zajistit, že v národních systémech bude jasné, kde je která legislativa týkající se konkrétních aspektů jednotného trhu. Čtvrté téma se týká řešení problémů. Je potřeba e, zefektivnit systém Solvit, Eh, je potřeba tento systém propojit s dalšími systémy řešení problémů, které máme na úrovni spotřebitelů, malých a středních podniků, domácností a tak dále. Těch sítí je celá řada. V podstatě všichni znovu a znovu objevují kolo a je potřeba to propojit. A potom je zde ta velice zajímavá otázka uplatňování a vynucování jednotlivých nařízení. Když jsme se tímto zabývali, bylo jasné, že pakliže chceme-li identifikovat jasné spouštěče růstu, tak, a v komuniké to říkáme, se zabýváme 40 různými směrnicemi, které jsou klíčové pro podporu růstu. Služby, odborné kvalifikace, eh, síťové systémy, digitální agenda a další. A v těchto oblastech máme legislativu a ta je právě klíčová pro růst. Takže uděláme to, že budeme velmi důslední v reportingu na tato témata a zajistíme, aby náš přístup k členským státům byl skutečně důkladný, pokud jde o neplnění pře, pře, eh, předpisů, nedostatečnou implementaci legislativy EU a tak dále. A přitom se musíme zaměřit i sami na sebe musíme si uznat, že komise není vždy úplně nejefektivnější při pomáhání členských států s implementací evropské legislativy. Eh, užíváme spoustu energie, kterou máme na samotné vyjednání legislativy a tím pádem, pak když je legislativa vyjednaná, tak se jakoby pomyslně řečeno potřebujeme nadechnout a trošku si odfrknout, aby se tak řeklo. A je tím pádem potřeba se více zaměřit na implementaci a způsob jejího provádění v členských státech. My si tedy dáváme závazek, že se na to zaměříme, aby eh, efektivita byla vyšší. Uvidíme, jestli se nám to podaří. A nakonec eh, vypracujeme integrační zprávu o jednotném trhu, která bude podkladem pro evropský semestr a tato zpráva se zaměří na klíčové základní prvky v jednotlivých členských státech. Zaměříme se zejména na to, kde jsou mezery, protože v různých členských státech máme nedostatky na různých místech. Samozřejmě, co eh, členské státy zajímá, to se implementuje okamžitě, co se jim tolik nelíbí, se dá na hromádku, eh, čeká na vyřízení a tam to často zůstává dlouhá léta. Takže na toto se musíme zaměřit také. Velkou zkouškou pro nás bude, jakým způsobem evropský semestr zohlední to, co my děláme. Je otázka, jak rozsáhlá tato zpráva bude a jak podrobná bude. Kromě této zprávy chceme také inovovat a být kreativní. Chceme vytvořit online zprávu, ve které budou obsaženy všechny tyto prvky, těchto šest prvků, o kterých jsem právě hovořila, které už jsou ve zprávě o e, řízení. Vypracujeme online zprávu, která bude obsahovat veškeré podrobnosti a doufám, že vy si z té zprávy odnesete to, že je možné dosáhnout stádia, kdy alespoň jedenkrát za rok tuto zprávu budeme moci zhodnotit, podívat se na nejhorší problematická místa, podívat se na ta společná témata v jednotlivých oblastech a že ta zpráva bude sloužit v podstatě jako um, určitý druh důkazního materiálu o tom, jak se věci vyvíjejí. Děkuji vám mnohokrát za pozornost, těším se na další spolupráci. Děkujeme vám. Teď dám slovo Andrási Švábovi. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Také za vaše pozitivní komentáře, rovněž za komentáře veškerých ostatních kolegů, které šly všechny stejným směrem a které mohu všechny plně podpořit. Jenom nějaká malá doplnění bych k tomu učinil. Nejdříve chci říct, že, že musíme si uvědomit, že pomocí této zprávy nechceme zprostředkovat dojem, že jednotný trh patří výboru pro jednotný trh. Ne, jednotný trh. Eh, to znamená také veškerá pravidla z oblasti ekologie. Eh, je to mnohem více než oblast kompetence našeho výboru. Za druhé, Louis Krech hovořil o té uniformitě, o té jednotnosti. Já to vidím stejně, ale je třeba k tomu podotknout. Nepřejeme si, aby bylo všechno uniformní, ale chceme v těch oblastech, ve kterých v Evropě máme pravidla, které jsme vypracovali v rámci demokratického podstupu ve spolupráci s národními parlamenty a s národními pravidly, tam, kde tady takovéto pravidla máme, tak tam chceme, aby byla stejným způsobem uplatňována. A tam, kde je možné uplatit rozmanitost v Evropě, tam, kde je smysluplná subsidiarita, tak tam jsme samozřejmě zastánci pravidla subsidiarity v Evropě. Ovšem, v jednotlivých případech to není až tak jednoduché, protože e, prostě někdy dospějeme v určitém bodu z toho obecného k tomu konkrétnímu a tam začínají problémy. To může mít totiž dopady pro každého z nás v Evropském parlamentu, pokud dospějeme k výsledku, že je třeba zharmonizovat, sjednotit určitá pravidla. Kolega Majnis, který tady není, byli jste hovořili o tom, že potřebuje více nařízení a méně směrnic a jeho názor stílím, i když to možná není všeobecně platný názor. Uh, ale nařízení přispívají k tomu, aby evropské právo platilo bezprostředně, nemusí být tedy nejprve transponováno do národní legislativy. Co se týče celé řady zákonů, které se týkají jednotného trhu, tak například v oblasti zboží máme notifikační směrnici. Ta říká, že členské státy v případě, že uh, zavádějí pravidla, které se týkají zboží v rámci jednotného trhu, například která se týkají standardu, že toto musí nutně oznámit komisi. Není to žádné podrobení se členského státu, ne. Je to informační nástroj, pomocí kterého se v Evropě oznamuje to, co platí v nějakém jiném členském státu. Tedy, tady je taková zásadní myšlenka, eh, zda bychom neměli tu směrnici o notifikaci rozšířit mimo oblast eh, zboží, abychom měli v rámci jednotného trhu více transparentnosti. A to, co říkal pan de Jong, týkalo se to uplatňování a podotkla to jiná kolegyně. Samozřejmě, eh, musíme dávat pozor na to, aby komise pokud vytváří podněty, aby to nebyly pouze směrnice, týká se, ale aby opravdu za důležitý element viděla i to, jakým způsobem bude kontrolovat právě provádění. Není žádným tajemstvím, že bylo vždy velice propolání. Eh, místo toho, aby se domáhalo, aby máhalo uplatňování nějaké staré směrnice, že se prostě místo toho zavedla nová směrnice, protože to bylo mnohem jednodušší. Je opravdu mnohem jednodušší vypracovat novou směrnici, než se hádat členským státem proto, že neprovádí korektně nějakou starou směrnici. A to je, myslím, téma, které se týká veškerých institucí a také členských států. Paní Rüre hovořila o e, právo na zadávání veřejných zakázek. Chci říci, že i pan Štojbr ve zprávě své expertní skupiny, která se zabývá e, odboráváním byrokracie, dospívá k názoru, že nejenom v Německu, ale také v celé řadě členských států zde existuje velká potřeba e, efektivněji provádět evropské právo, že tam jsou nedostatky. A toto je názor, který naprosto sdílím. A proto si myslím, že všichni členské státy, komise a samozřejmě i tento parlament bychom se měli chytit za nos, když jste o to eh, zlepšovat zprávu jednotného trhu. Podaří se nám to pouze v tom případě, kdy se nám podaří z toho udělat cíl našeho celého výboru napříč všemi frakcemi a podaří nám se to pouze v případě, když se nám o tom podaří posvětit, přesvědčit celý parlament, protože si myslím, že to téma velmi zasazuje do vnitrostátních politických diskuzí a my bychom tedy neměli dopustit, aby se z toho staly nástroj nějakých politických her. 20 let po zavedení jednotného trhu se nám podařila celá řada věcí, ale stále nejsme na konci naší cesty a to je třeba si uvědomit. Krize kolem eura a situace, která panuje v jednotlivých členských státech a která masivě podpořila tuto krizi, je právě výrazem skutečnosti, že v Evropě sice máme mnoho pravidel, ale bohužel nemáme nikoho, kdo eh, se domáhá realizace těchto pravidel a jejich uplatňování. Eh, není to nic, co chci eh, jak si vyčítat jednotlivým členským státům. Má výtka jde směrem ke všem členským státům. A dobře víme, že to, že systém dnes funguje tak, jak funguje, vzniklo tím, že veškeré státy se zapojily do toho, že to uplatňování prostě nebylo zcela v pořádku. Já si myslím, že bychom to celé měli ještě vylepšit z hlediska struktury, podívat se na to, co budeme chtít od komise, co budeme směřovat vůči radě, ale jsem velice rád, že se zdá, že všichni se shodneme na tom, že půjdeme eh, stejným směrem. A ještě co se týče času, kolem 8.10. si dát svou zprávu k dispozici do překladu a zpráva by měla být přijata na plénu nejpozději v březnu 2013. Eh, milé kolegyně, milí kolegové, eh, během krátké doby vám dám k dispozici detailní časový harmonogram, ale byl bych velice rád a vděčen, kdybyste do zprávy vnesli i své vlastní zkušenosti. Děkuji. Děkuji, pane Švábe. Tímto uzavírám rozpravu. Časový rámec oznámíme později, až bude odsouhlasen se zpravodajem. Tímto tady uzavírám bod 10 a nyní nás čeká věc pana, nebo eh, informace pana, respektive, pardon, předám eh, předsednickou roli panu Grechovi, protože já musím odejít na jinou, jinou schůzi kvůli svému stanovisku o veřejných zakázkách a přístupu veřejnosti. Projednáme tedy přístup nyní zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie v rámci zadávání veřejných zakázek. please. Who? Mr. Schwab? Mr. Frank Engel. Um, Mr. Schwab, I Pane Švábe, pokud jsem byl informován, nahrazujete zde dnes pana Engela. Pokud vám to vyhovuje, dáme rovnou slovo komisi, panu Eriku Notenbumovi, aby nám, aby nám přednesl svou prezentaci. Prosím. I understand that Mr. is not... Zdá se, že pan Nottenboom ještě nedorazil, takže dáme slovo panu Deboravi, aby zahájil prezentaci. Prosím, děkuji vám. Yes, good morning. Thank you for the... Ano, dobré dopoledne, dámy a pánové, děkujeme za vaše pozvání. Jsem zástupcem ředitele pro veřejné zakázky na DG pro obchod jsem tu s kolegy z našeho DG, se kterými jsme toto společně vypracovali. Je to společný komisař, komisaře de Guchta a komisaře Barniera, takže tu máme také kolegy z DG Markta a prezentace bude, i prezentace bude společná. Doufám, že zvládneme pře i logistiku, manipulace eh, s prezentací na obrazovkách. Takže rovnou k věci. Jaké jsou hospodářské souvislosti tohoto návrhu? Zjistili jsme, když komise zahajovala úvahy o tomto konkrétním návrhu, že aktuální situace, pokud je o přístup na trhy třetích zemí pro veřejné zakázky, je neuspokojivý. Povaha evropského trhu je taková, že některé odhady hovoří o tom, že až 85 našeho trhu je otevřeno nabízetelům z třetích zemí. Což samozřejmě znamená, že jste velká konkurence a e, zboží či služby mohou být pořizovány za nejlepší cenu, ale e, když potom se dáme ke stolu s našimi partnery na Eh, z třetích zemí, je obtížné dosáhnout spokojivého přístupu na jejich trhy veřejných zakázek. Eh, nejlépe se to asi ukázalo při nedávném vydávání o GPA, eh, což doběhlo koncem loňského roku. Stále existuje obrovská nerovnováha v tom, k čemu je ochotná se zavázat EU a k čemu jsou v právní rovině ochotné se zavázat naši partneři z třetích zemí. Jsme svědky také dalšího jevu, to jsou nově se rozvíjící ekonomiky, kde se rychle rozvíjí trhy s veřejnými zakázkami a posouváme se také směrem eh, k více restriktivním průmyslovým politikám. A nyní předám slovo kolegovi. Děkuji. Pokud je o rozsah eh, trhu v EU s veřejnými zakázkami, tento trh v současné době představuje více jak 2 eh, biliony eur, z čehož 370 miliard eur spadá pod evropské směrnice, což je 18,5 zhruba celkového trhu s veřejnými zakázkami. Je důležité eh, si uvědomit, že evropské trhy zaručují, EU eh, e tedy zaručuje přístup na trhy eh, na trhy v rámci GP, partnerů z GPA na všech úrovních státní zprávy. Tedy. Zatímco v USA například je omezen přístup pouze k jako veřejným zakázkám na zboží a služby federální vlády, na federální úrovni a na úrovni státu, tedy jsme na 30 států, v omezeném rozsahu také eh, na veřejné zakázky amerických měst v rámci Evropsko-americké sektorové dohody o veřejných zakázkách. Pokud je o Japonsko, tam máme eh, tam je omezení eh, přístupu, pokud je o zboží, pouze na úroveň federální vlády a některých vyšších úrovní státní zprávy. Ovšem některé úrovně Eh, což může představit třeba půl milionu občanů, eh, jsou uzavřeny a navíc Japonsko uzavřelo vůči eh, externím nabízitelům prakticky se sektor železnic. V Kanadě je omezen přístup opět na, pouze na úroveň federální vlády, nejsou do toho zahrnuty federální agentury. V nové GPA je omezený trh na přístup, omezený tedy přístup na trhy, je to, takže tam spadají je to vymezeno tak, že tam spadají i také provinční vlády, ale opět eh, je uzavřen sektor železnic a podobně. Korea je sice partnerem, který eh, v rámci GPA zaručuje největší přístup na trhy veřejných zakázek, ale stále panují omezení, eh, nejsou v tom obsaženy všechny nižší úrovně samozprávy, například je vyloučeno 75 měst, 86 okresů a tak dále. A konečně Čína, nespadá pod GPA ani jiný režim, takže vlastně celý trh s, se zaka- s, s veřejnými zakázkami je uzavřen. Eh, odhadovaný objem trhu je 83 miliard, před pár lety stále se rychle rozvíjí. Eh, v Číně platí celá řada omezení, platí legislativa, která celkově dává prioritu domácímu zboží. Dále je tam eh, požadavek ze zákona na místní obsah, který musí představovat 50 až 50 jinak platí faktor 20% preferenční ceny. A také ad hoc existuje možnost stanovit požadavek na místní obsah až ve výši 70 Pokud si srovnáme těchto pět obchodních partnerů, vidíme, jak vypadají ta čísla. Tady jde o zaručený přístup na trh, to znamená, není zohledněna de facto situace, kde Evropa, jak uvědomoval kolega, jak informoval kolega, skýtá prakticky 85% přístup na trhy. U většiny našich partnerů toto neplatí recipročně. Podíváme se na čísla, která představují srovnání eh, našich 12 hlavních obchodních partnerů. Vidíme, že 25% je, to je otevřeno v rámci GPA nebo FTA. Kromě toho existují Eh, domácí otevření trhu, eh, vnitrostátní otevření trhu, což je situace, kde i když nemáme žádnou dohodu, eh, jsou zakázky otevřeny také zahraničním uchazečům. Kromě toho dochází někdy k obcházení místních překážek obchodu, například ve farmacii, nebo pokud je poštovní služby nebo letiště. Někdy příslušné firmy obcházejí skutečnost, že Eh, neexistují zaručený přístup, protože tady jde o zakázky na vysoce specializované produkty. Ale stále 53% trhu s veřejnými zakázkami je zablokováno skrze vnitrostátní překážky obchodu. Politické a právní souvislosti v současné době eh, vypadají tak, že jsou pouze dvě vlastně legislativní eh, části, kde odkaz na třetí země. Máme, je to článek 58 eh, směrnice o utilitách 2004-17, kde se hovoří o tom, že eh, subjekty mohou odmítnout nabídky, které obsahují více jak 50 zahraničního, zahraničního zboží. A potom máme směrnice o řených, a potom také bod úrovně 18, um, uh, za, uh, směrnice o zadávání zakázek v, v sektoru obrany. Dále, Evropská unie nemá žádný požadavek ze zákona nebo návrh legislativní, tak aby uh, ty výhrady, které jsme si vyjednali, mohly být převedeny do evropské legislativy. promiňte, takže celkově, eh, jakým problémům především čelíme? Je zde ztráta potenciálu vývozu pro EU. Eh, ty odhady se různí, ale pohybují se mezi 4 a 12 miliardami eur. Dále je důsledkem omezená schopnost evropských podniků vytvářet úspory z rozsahu zatímco jejich partneři, kteří působí na trzích EU, často operují vlastně z uzavřených domácích trhů, takže mají daleko lepší úspory z rozsahu, mají lepší návratnost investic a mohou nabízet eh, více konkurenční ceny mimo, své, mimo území své země. Dále eh, vznikají pokřivená obchodní rozhodnutí. Tady eh, máme na mysli to, že v zemích, kde existuje de facto přístup, někdy existují doprovodná opatření, která například požadují po našich podnicích, aby byly místně zastoupeny, anebo je požadován transfer technologie, jakožto požadavek ze zákona. Takže jedna věc je to, pokud něco dává smysl z obchodního hlediska, druhá věc je to, pokud vám něco nadiktuje regulátor. Situace je tedy potom taková, že neexistují rovné hrací podmínky a naše podniky jsou znevýhodněny eh, vůči v řadě našich klíčových obchodních partnerů. K našim hlavním cílům tedy patří, a tím jsme se také řídili, když jsme vypracovávali tento návrh, jak situaci řešit. K hlavním cílům tedy patří jednak získat nástroj, který by podpořil vývozy na, trzích, na trhy tedy veřejných zakázek mimo EU. Abychom toho dosáhli, musíme zlepšit možnosti EU ve vyjednáváních. Také chceme zaručit větší právní jistotu, pokud jde o e, přístup třetích zemí na evropské trhy veřejných zakázek a také zaručit, aby e, Evropa dodržovala své mezinárodní závazky. Zvažovali jsme různé alternativy, různé scénáře, byla jich celá řada. E, Nejprve zde základní scénář, je referenční scénář, vůči kterému vše poměřujeme. Tady jsme zvolili aktuální stav, jeho pokračování a z mnoha důvodů, které jsou nastíněny v hodnocení dopadu, jsme eh, dospěli k závěru, že pokračování ve statu quo nijak neřeší problémy, na které naražíme, takže to není vhodná volba. Dále na legislativní eh, alternativy, za prvé soft law, také prostřednictvím nových monetací pokynů, eh, lepší využívání článku 58-59 změnice o utilitách, eh, větší využívání korektivních opatření, jak interních, tak mezinárodních a také posílení našich mezinárodních vyjednávání. Eh, uzavřeli jsme u těchto variant, u těchto alternativ, že by stávající situaci neošetřili dostatečně nebo že by dostatečně nezaručili lepší přístup pro evropské podniky. Třetí scénář, který jsme zvažovali, byla legislativní opatření, tady bylo několik dílčích možností. Eh, alternativa 3a představuje provádění všech výhrad, které si EU vyjednala Abych to v praxi vysvětlil, obvykle, když eh, se sedneme k jednacímu stolu s obchodními partnery, jsou například eh, nepřipraveni otevřít eh, určitý konkrétní sektor, neuřekne, nejste připraveni otevřít sektor železnic, takže my vám již nezaručíme přístup do našeho sektoru železnic. Zatím jsme nikdy tyto výhrady neuplatňovali, jsou uvedeny do záznamu, v rámci jednání máme na to právo, ale nikdy jsme je v praxi neprováděli. Kdybychom eh, tak učinili, pak eh, bychom se mohli osnout eh, v bizarní situaci, kdy k zemím, se kterými vůbec nejednáme, bychom museli eh, zacházet, eh, začít zacházet ještě mnohem hůře. Dále eh, z veřejné konzultace vyplynulo, že tady byly vlastně dva tábory. Jedni preferovali výrazně restriktivní přístup, ostatní naopak byli výrazně proti takovému přístupu. Snažili jsme se tedy hledat alternativu, která by byla průsečíkem těchto dvou pozic a zde je tedy alternativa 3b, v zásadě obsahuje dva hlavní nástroje. Jedním z nich je možnost, že smluvní orgány odmítnou nepokryté eh, služby a zboží, co to znamená nepokryté, eh, to jsou takové, kde nemáme žádné mezinárodní závazky, to znamená, nemáme žádnou eh, právní povinnost umožnit třetí zemi přístup k tomuto trhu se zbožíma službami a dále Mělo by to být pod dozorem komise. To z celé řady důvodů. Jednak jde o e, vnější obchod, externí obchod, takže by komise měla situaci monitorovat. A také, abychom se vyhnuli možná e, chybné interpretaci našich mezinárodních závazků, aby se EU neodstla poté v problémech protože někdy by smluvní orgán si mohl milně vyložit určitý mezinárodní závazek. Není to vždy snadné, ta interpretace. A dále by existoval centralizovaný mechanismus na komisi pro konzultace a e, šetření a případné uvalení restriktivních opatření, opět pouze pro takzvané nepokryté zboží a služby, nezahrnuté tedy. Dále e, alternativa Dále 3C, tedy možnost eh, smluvních eh, subjektů přijímat také nezahrnuté zboží a služby pod dohodem komise. Dále eh, alternativa 4, stažení článku 5859 na všechny směrnice o veřejných zakázkách, zatím to byly pouze utility. Dále eh, scénář číslo 5, zavedení systému eh, cenových preferencí eh, v hodnotě 25%, tedy Buy Europe, kupovat evropské zboží a služby. A dále šestý scénář zjistit nápravu u nezvykle nízkých cenových nabídek, kde evidentně něco v pořádku. Když jsme prováděli hodnocení dopadů a určovali metodiku volili metodiku, řekli jsme si, že eh, z něčeho musíme vít a v současné době prakticky nejsou k dispozici žádné údaje. Takže u hodnocení dopadů jsme eh, měřili eh, zahraniční penetraci evropských trhů s veřejnými zakázkami, stejně jsme měřili evropskou penetraci na zahraniční trhy v tomto sektoru. Srovnávali jsme promyslové sektory, jak tam vypadá penetrace našich dovozů či dovozů k nám. A poté jsme extrapolovali tyto údaje. Provedli jsme toto pro 22 prioritních sektorů veřejných zakázek, kde jsme také určili, které sektory jsou ve třetích zemích uzavřené eh, pro nás, které jsou otevřené, také do jaké míry eh, dané promyslové odvětví závislé na veřejných zakázkách. A z toho také máme určité vodítko pro vyjednávání. E, vlastně to mohu schrnout tak, že čím více můžete zablokovat svůj trh, byť jen potenciálně, tím více existuje pobídka pro partnera, aby s vámi jednal. Pokud partner má e, klíčový zájem na přístupu na váš trh a nemá tam zaručen přístup, pak bude mít jistě zájem e, s vámi vyjednávat. Stejně velký zájem jako Evropa s tímto partnerem. Dále eh, parametry, se kterými se pracuje při měření dosávání cílů, jde o eh, efektivnost, účinnost a eh, konsistentnost. To bylo předeno do devíti konkrétních kritérií pro hodnocení dopadu. Jednak dopad na obchod a pracovní místa, konkurenceschopnost, pakový efekt, vyjasnění pravidel, veřejné finance, administrativní zátěž, dopad na hospodářskou soutěž a inovace, dopad na spotřebitele a dopad na životní prostředí. Eh, všechny tyto kritéria jsme vyhodnocovali u všech eh, scénářů. Když jsme poté jednotlivé scénáře srovnali, eh, alternativa číslo jedna neplnila žádné ze stanovených cílů, které jsme již před chvíli uvedli. Scénář, scénáře 2 a 5 plnili určitý počet cílů, ale a zvyšovali právní jistotu, ovšem byl zde omezený, omezený nárůst potenciálu vývozního u 3A, e, 3C a 4 e, byla pravděpodobnost, že budou splněny cíle, ale nebyly to efektivní scénáře kvůli vysokým e, potenciálním nákladům na spojených tedy s odvetnými opatřeními druhé strany a s problémy v zásobování dodavatelských řetězcích dále. Třeba tam byla největší pravděpodobnost, že budou splněny všechny cíle a do nejvyšší míry. Eh, nejlepší skóre tady bylo u třech parametrů a šestka eh, řešila tedy pouze ty abnormálně nízké nabídky. Nyní něco k tomu výslednému návrhu, který byl předložen. Nejprve, proč vůbec samostatný právní nástroj? Vzhledem k tomu, že tento návrh řeší přístup na evropské trhy s veřejnými zakázkami pro cizí subjekty, Článek 207 smlouvy o fungování EU byl vyhodnocen jako vhodný právní základ, o co se tedy potom odvíjela volba konkrétního právního nástroje. Abychom zaručili jednotný rámec, zvolili jsme nařízení na místo směrnice, protože část problému, na které naražíme, je dána nerovnoměrným prováděním směrnic v této oblasti. První část, kromě definic a obvyklého obsahu každého nařízení, první část se tedy zaměřuje na eh, vyjasnění pravidel a také, protože tento nástroj eh, vyšle důležitý signál vůči třetím zemím, tak eh, od samého začátku, tam v článku 4, jasně uvádíme, že veškeré zahrnuté zboží a služby budou mít, zaru, budou mít zaručeny rovné zacházení jako zboží a služby z EU. To znamená, nejsme uzavřeným trhem a určitě chceme dostat svým mezinárodním závazkům, které jsme již přijali. Podobně článek 5 zakotvuje otevřenost jako základní pravidlo. To tedy jaksi ta záložní výchozí situace a v článcích 6 a 8 jsou poté uvedeny výjimky, které eh, ovšem jsou podmíněny eh, naplněním určitých, eh, určitých předpokladů a navíc nestupují v platnost od prvního dne platnosti řízení. Dále centralizovaný nástroj, to je ten článek 6, tady existuje možnost smluvních orgánů vyloučit zahraniční nabídky o nezahrnutého zboží, pokud jsou nad eh, Prahem 5 milionů eur a pokud eh, pokud eh, A pokud tedy určitý podíl toho zboží je právě nezahnuté zboží či služby. Druhým um, pilířem návrhu je ten centralizovaný, takzvaný centralizovaný nástroj, který je zakotven v článcích 8 až 10. Je důležité upozornit na to, že toto nemá žádný bezprostřední dopad eh, a někdy se zahajuje šetření. Takže jaké jsou ty jednotlivé kroky? Zjednodušeně řečeno, komise buď z vlastního podnětu, anebo na podnět členských států či jiných zainteresovaných subjektů, eh, pokud té komise obdrží informace které indikují vážný problém s přístupem na trh v určité třetí zemi. Pak může komise zahájit šetření, aby určila podmínky přístupu na tento konkrétní trh. Toto proběhne po konzultacích, postupuje se tedy za konzultování té dočené třetí země. Pokud toto šetření vyústí Eh, v poznatek, že existuje vážný problém s přístupem na trh, pak je další fází výzva učená třetí zemi, eh, aby zahájila jednání, aby se hledalo řešení pro zlepšení přístupu evropských podniků na tento trh. A dále, pokud a pouze pokud tato jednání eh, buď to jsou odmítnuta, anebo nikam nevedou, pak zde existuje ještě další poslední možnost, aby komise přijala restriktivní opatření vůči této konkrétní třetí zemi. Jde tedy, eh, může jít buď o omezení přístupu na trh, nebo může jít o cenové pokuty. Eh, musí jít samozřejmě o přiměřenou odezvu pro daný problém. A dále je zde ještě dodatečný nástroj, eh, obsažený v scénáři 6. To je jediný mechanismus, který řeší abnormálně nízké nabídky. V této věci, že existuje návrh komise, jak je vysvětleno v bodu odůvodnění 19 eh, návrhu, cílem je usnadnit eh, určení toho, zda eh, konkrétní cenová nabídka, která je nízká či abnormálně nízká, může stále zaručit skutečně realizaci daného zboží či služeb. A na závěr dnes tedy je situace taková, že nemáme eh, komplexní ucelenou evropskou eh, vnější politiku pro oblast veřejných zakázek, což vede k roztřištěnosti, protože jednotlivé členské státy v řadě případů se rozhodly eh, jednat na vlastní pěst, jinéž indikovali, že budou jednat samostatně v tomto sektoru. Eh, my bohužel nemáme dostatečnou váhu eh, v jednáních eh, s partnery, jak už jsme zmiňovali. Tito partneři jen těžko chápou, proč by měli otevírat své trhy, když samozřejmě jejich průmysl lobuje opačně. Dále máme výsledkem, tedy je roztříštěnost trhu a nejsme schopni efektivním způsobem nejsme schopni to efektivně řešit a navíc eh, v dalších částech světa vidíme stále více snahy vymezit, eh, vyhradit určitou část trhu s veřejnými zakázkami pro domácí podniky. Eh, nemáme tedy mm, opravdovou, ucelenou evropskou vnější politiku veřejných zakázek, tak abychom hovořili jedním hlasem. Pokud bychom pracovali politik, tuto, nebo přijali toto řešení, tak by situace změnila a zlepšilo, aby se naše vyjednávací pozice při jednáních o otevření trhu cizích partnerů pro nás a také v rámci EU by zavládla, zavládlo více fair play. Já si myslím, že je důležité říci, že dokonce i eh, průmyslová odvětví, která volala po poměrně drastických opatřeních, eh, nebyla vůbec proti eh, hospodářské soutěži v EU. Eh, ale vadilo jim pouze to, že nedokáží rovnoceně konkurovat na cizích trzích. A to je tedy právě problém, který se tento nástroj snaží řešit. Děkuji za pozornost. I wish to thank all... Eh, děkuji všem řečníkům za velmi jasnou a vysoce analytickou prezentaci. Musím říct, že mne velice zaujal ten velice hladký přechod mezi DG Marketing a DG Trade. Teď bych poprosil pana Švába, aby eh, se k tomuto tématu vyjádřil. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že jedné z velmi pozitivní to, že jsme se dozvěděli něco o zázemí a o hodnocení základu tohoto návrhu Evropské komise a že jsme do, obtrželi obsáhlou informaci o tomto tématu. Myslím si totiž, že všichni kolegové a kolegyně, kteří se dosud zabývali tímto návrhem, si jistě všimli toho, že existuje velice různé vnímání toho, co může tento návrh přinést. V Evropě totiž v podstatě máme dvě, dva zcela protichudné názory na toto. Ta první skupina říká, že pomocí tohoto nástroje můžeme konečně na mezinárodní úrovni eh, v uvozovkách naše naivitu odložit a můžeme konečně uplatnit základní pravidla VTO v Evropě. Eh, říkají, další říkají, že to je nesmysl, že to k ničemu nevede a že to pouze znějistí naše obchodní partnery a vyšle ochranářské signály. Jak tomu je ve skutečnosti, musím říct, pane předsedo, zatím jsem ani z té prezentace nepochopil, či jsem to neobjevil a myslím si, že obě dvě skupiny mají v dnešem pravdu a je třeba, abychom ve zprávě eh, zdůraznili ty elementy, které jsou nebyrokratické a podporují jednotný trh. A zde bych se vrátil ke článku 6, který byl právě představen. Ten eh, zadavatelům, zadavatelským orgánům v členských státech poskytuje možnost, aby vyloučili nabídku, pokud pochází z třetího státu, který nepodepsal mezinárodní dohodu, dohodu GPA. A pokud tedy takovýto eh, ten tender, ta nabídka, z více než 50 celkové hodnoty nabízeného zboží a služeb představuje služby a zboží, které nepocházejí z EU. Ono to na první pohled vypadá poněkud přesvědčivě, ale na druhou stranu já se ptám, jakým způsobem může skutečně zadavatelský orgán ověřit, jak vzniklo těch 50%. Například, když eh, vyrábíte solární panely, tak eh, celá řada elementů musí být vyrobena tam, kde se to skutečně potom namontuje, konkrétně na místě, ale u jiných, u jiného zboží, například eh, počítače, o tom se často hovoří v rámci veřejných zakázek, nemůžete jako zadavatelský orgán přeskoumat, odkud přesně pochází ty jednotlivé součástky a proto se tedy ptám. Ten článek 6 může vůbec fungovat? Či není tady již od prvopočátku nebezpečí, že orgány, které se musí zabývat touto otázkou a které nemají žádné kompetence v oblasti VTO a mezinárodních dohod, zda tady takovéto orgány mohou vůbec přeskoumat situaci toho zboží a zda mohou efektivně provádět ta ustanovení, které jsou v článku 6. A já bych byl velice rád, kdyby mi na toto komise odpověděla. Ono je to opravdu ústřední záležitost, klíčová záležitost pro náš výbor. A dále článek 8, který nám připadá jako nejlepší obce z těch, které navrhla komise, může jistě přispět k tomu, že pákový efekt Evropské unie v rámci vyjednávání s černými zeměmi bude posílen. A to pokud se bude jednat o teoretickou hrozbu. Ale na druhou stranu, eh, tato legislativa přeci má vyústit v praxi. A zde bych eh, si přál od Evropské komise více informací o tom, jak tedy v konečném důsledky ta fiktivní hrozba, která tam je, povede k tomu, že, si všichni, že budou všichni obchodní pravidla dodržo- partneři dodržovat pravidla a jak to bude vypadat s reálním prováděním. A já mám v tomto poněkud pochyby Evropy. A musím říct, pane předsedo, že před prezentace mě nepřesvědčila plně o tom, že návrh jde dobrým směrem, ale ještě se podívám na písemné posouzení dopadu, možná tam odpověď naleznu, ale ještě bych byl eh, rád opravdu, kdyby komise mě na toto odpověděla. Ještě jednou vám děkuji. K časovému harmonogramu bohužel nemohu nic říct, ale možná by to mohl pak učinit předseda. Děkuji, pane Švábe. Za SAD poprosím Barbaru Weiler. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem jako první bych chtěla položit otázku komisi. Na stránce 13 její prezentace, já nevím, možná jsem to přeslechla, ale Nevzpomínám si na to, že byste bývali vysvětlili, o jakou členskou zemi se jedná. Je to stránka 13. Já eh, ráda bych si tady vyžádali z vysvětlení, nebo se na to pak ještě podívám a přečtu si to. V zásadě chci říct, že je dobré, že děláme nařízení. A ráda bych začala těmi pozitivními aspekty. Cílem komise a cíl my podporujeme. Je to férový přístup eh, na obou stranách, silnější zapojení sociálních a ekologických standardů a také standardů ILO a VTO. To je naprosto v našem smyslu, v smyslu na sociální demokratu a souhlasí s tím také výbor pro obchod, se kterým jsem hovořila. Je jistě pravda, že to v sobě skrývá, skýtá šance pro evropský průmysl proniknout na nové trhy, které jsou momentálně uzavřené. E, zde v Evropě se to týká asi 19 to je tedy to je podíl veřejných zakázek na HDP. Myslím si, že v jiných zemích je to procento ještě větší, takže by bylo ještě zajímavé, kdyby se nám zde podařilo prosadit. Je dobré, nezávisle na tom, v jaké konkrétní formě to potom eh, bude v zákonem textu, je jistě dobré, že je tam ta oznamovací povinnost. Eh, a týká se to toho, pokud eh, Eh, zadavatel eh, rozhodne přijmout nabídky s nezvykle nízkou cenou. Často se jedná o dumpingové ceny či o ceny, které země subvencuje. Tuto zkušenost již máme s Čínou a s dalšími zeměmi. Tato povinnost Informovat je dobrá a je rovněž vhodné, že komise chce zkoumat, zda v třetích zemích existují překážky pro přístup. I když já to z jistého pohledu i chápu, protože pokud rozvojové země jisté oblasti veřejných služeb, například železnici, nechtějí liberalizovat a privatizovat, tak to samozřejmě má důsledky a dopady na zadávání veřejných zakázek. V Evropě to děláme stejným způsobem a myslím si, že je to legitimní přístup k věci vlik k pozitivům, nyní ke kritice. Není správné, podle mého názoru, abyste to také řekli v rámci prezentace, a myslím si, že celá má politická skupina to vidí negativně. Nelíbí se mi, pokud bychom zvolili přístup by European, tedy nakupujte v Evropě. Doposud jsme byli otevřeni a nepřejeme si, tuto novou tendenci Buy European, nakupujte v Evropě, podpořit. My chceme, aby se nakupovalo férovým způsobem, korektně, abych, ale ne takovýto přístup. A dále, eh, ráda bych se dozvěděla, zda činíte rozdíl například mezi přístupem na kanadský trh a na trh USA. Obě dvě země jsou vysoce průmyslové. A Zda například činíte rozdíly mezi Indonésií a Barmou. A další věc, Jistě víte, stejně jako my, že průmyslový sektor celý návrh vidí skepticky. V zásadě není proti, nové trhy jsou vždy zajímavé, ale jsou tam z části značně přísná omezení a oba dva komisaři kteří učinit pro náš trh něco pozitivního, ale z průmyslu prostě jsme nedostali tu pozitivní odezvu, kterou jste možná očekávali. Ráda bych také věděla od komise, jaké zkušenosti učinili s odvětvovými směrnicemi, pro které již pratila mezinárodnost. A zda bychom uh, Eh, například neměli cestou dohod o volném obchodu, jako máme s Koreou a tak dále, či GPA, namísto tohoto návrhu. Jsme otevřeni této věci, v zásadě souhlasíme s tím, že je třeba něco učinit, to je správné. A musím říct, že v jistých obcích a regionech máme velké problémy s nabídkami z Číny, které jsou jasně dumpingové. Mohla bychom se na to mohli podívat s panem Tarabelou, když například Čína vysílá pracovníky do Polska a polští uchazeči potom zase se odsouvají na švédský či francouzský trh a mají takovou cenou výhodu, že to prostě nemůže být v pořádku. Je tam něco, co je na galého. Že toto chceme změnit a korigovat je naprosto v pořádku, ale já nevím, zda by bylo vhodné zvolit cestu právě tohoto návrhu právního předpisu, zda bychom nemohli jít například modernizací, cestou modernizace nějaké jiné směrnice. Děkuji. Děkujeme, Barbaro, za Alde Pan Morten Lockegaard. Aha, on tu asi není, dobrá. Takže eh, paní Heiderule za zelené. Děkuji, já mám také několik otázek, které chci položit komisi a začala bych tímto. Komise nás, a je to zvláštní, vůbec nespravila o situaci, která panuje na radě. Mě by opravdu zajímalo, jak vypadá situace na radě a jak to odhadujete. Podle mého odhadu totiž Eh, ta věc je na radě zaplakována, v podstatě je to mrtvé. A proto se ptám, proč v parlamentu tomu na toto vykládáme tolik času a energie, když je to v podstatě mrtvá záležitost. A proto se ptám a zajímalo by mě opravdu, jak odhadujete situaci na radě, abychom toto věděli dříve, než eh, přikročíme k tomu, abychom se s tímto tématem intenzivně zabývali. Sama v tom vidím jisté problémy. Pokud jsem pochopila správně vaše analýzu, tak tam máme jasný vztah k vývozní a obchodní politice, ale nevidím tam v podstatě žádný vztah k vlastnímu zadávání veřejných zakázek. Vy jste hovořili o externí politice zadávání veřejných zakázek, to je pro mě něco zcela nového, něco takového vůbec neznám. A proto mě sama zajímá, jak jste vůbec dospěli k takovéto definici. Z hlediska jednotného toho trhu to není specifické, je to jednoznačný nástroj eh, obchodní a vývozní politiky, podle mého názoru. Dnes v rámci stínových zpravodajů jsme se dohodli na tom, že je to pro nás velice problematické, zejména většina, tedy zpravodaj se takto na tom dohodla, že problém vidíme v tom, že zadávání veřejných zakázek se zneužívá pro další veře- politické cíly, že celý proces je příliš komplikovaný a umělého takto příliš prozražujeme a že evropský daňový poplatník je ten, kdo potom za to platí. Již nyní dnes vidíme, že když se zadávají veřejné zakázky, tak eh, vznikly dodatečné náklady ve výši 30 tisíc eur. A tam ještě není ta právní porada. Pokud by k tomu ještě eh, se předalo právní poradenství, tak se tyto náklady ještě enormním způsobem prodraží. A proto mě také zajímá vaše hodnocení dopadu. Mě udivilo to, že v hodnocení dopadu Eh, vůbec nezohledňujete a než neskoumáte dopady na to vlastní zadávání, ale pro mě je to klíčová otázka. A pan Šváb například to zmiňoval velice právem, když si někdo nakupuje, například obec, nakupuje počítače, tak je pro ně velice obtížné zjistit, odkud přesně pocházejí ty jednotlivé součástky. Nebo další příklad, komplexní téma, jako je vozový park. Například obec si chce eh, koupit eh, nové hasičské auto. Pro ní je velice obtížné zjistit, odkud přesně pochází ty jednotlivé součástky takovéhoto automobilu a proto vy dostáváte eh, orgány veřejné zprávy vy do velice komplexní a nepřehledné situace a to je z mého pohledu naprosto problematické. A ještě jeden aspekt, který se týká obchodní politiky. Paní Vajle právě poukázala na to, že v oblasti obchodní politiky musíme odlišovat mezi, rozlišovat jednotlivé obchodní partnery. Pokud ale vy přijdete s takovýmto nástrojem, tak to odlišování již nebude možné a vy pak přistupujete k zemím jako Japonsko či USA, či Kanada, či Korea stejným způsobem jako k zemím, které jsou málo rozvinuté, k rozvojovým zemím. To je problematické protože E, není možné, abychom zneužívali zadávání veřejných zakázek pro ve prospěch tedy obchodní politiky. Děkujeme moc krát, Heidi. E, za EKR Emma McClarkin, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych ráda zopakovala některé ty věci, které už kolegové říkali. Vzhledem k té velmi plynulé prezentaci, kterou jsme si vyslechli, se zdá, že e, to zrození tohoto nařízení bylo vlastně velice jednoduché a já bych ráda, aby nám komise podala informace o několika důležitých věcech. Jednak, eh, pokud vím, tak na kolegiu eh, ta verze, která byla prezentována, byla odmítnuta a musela se, tak říkajíc, odvolat. Mám pocit, že to bylo na intervenci přímo pana Barosa. A pokud vím, vaše studie dopadu byla velmi negativní a musela zvažovat například to, že eh, ta proporcionalita aktivit EU a její efekt jsou velmi nízké a pokud vím, tak jste museli například eh, specifikovat třetí legislativní možnost, například v tom, že by existovala možnost alternativních politik, alternativních přístupů k této věci. Byla zde celá řada negativních názorů, které říkali, že toto bude tygr pouze na papíře, ale ve skutečnosti to vůbec žádnou sílu mít nebude. Nebude to znamenat vyvinutí efektivních nástrojů pro zadávání veřejných zakázek. Dále i vlastní právní služba komise na toto měla negativní názor. Eh, poukazovala na, na právní nedostatky, na nedostatky, pokud jde o funkčnost. Takže ve světle všech těchto negativních aspektů může komise vysvětlit, proč tento nástroj stále protlačuje, i přestože jasně ví a jasně dokáže pojmenovat problémy, které ten nástroj má. Není to pouze výsledkem vůle některých pár vybraných jedinců, než nějaké vůle věci zlepšit? Samozřejmě my chceme otevřít eh, trhy třetích zemí pro eh, přístup eh, evropských firm. To ano, s tím souhlasí jistě komise i rada. Ale já si pořád myslím, že ten návrh, který máme na stole, nepředstavuje ten pravý nástroj, který bychom v tuto fázi měli použít. Podíváme se například na princip reciprocity, vzájemnosti. Když začneme podobně jako naši partneři uzavírat své trhy, tak to povede pouze ke zvýšenému protekcionismu, což bude k neprospěchu evropských trhů a trhu Evropské unie jako celku. Takže mám velmi vážné výhrady a ráda bych vás požádala o co nejasnější odpovědi. Děkuji. Děkujeme, Emo. Eh, paní Rojtová se, myslím, také hlásila o slovo, takže prosím. Děkuji. Eh, já musím říct, že si myslím, že ten, ta myšlenka je naprosto správná že je potřeba eh, udělat něco pro to, aby tady existovala reciprocita, pokud jde, a teď mluvím ne o veřejných zakázkách, ale o přístup na trhy. A to je něco, co možná teď tady nedokážeme vyřešit, protože jedna věc je zahraniční politika, obchodní politika a druhá je, jestli teda eh, ten mechanismus veřejných zakázek je tedy tím správným nástrojem pro, pro, pro zřešení té reciprocity. Uh, takže já jsem přesvědčena, že myšlenka je správná, ale to provedení si myslím, že je velký problém. Eh, v první řadě bych se chtěla zeptat eh, komise, jakým způsobem by se řešily, když bychom vzali tu alternativu 3b, spory. Eh, zkušenost z jednání o reciprocitě třeba z vízové politiky ukazuje na to, že v podstatě záleží pouze na mm, víceméně mm, vůli Eh, několika úředníků, teď konkrétně na komisi, která, eh, v rámci které eh, nějaká monitorují jednání mezi třeba dvěma, nějaká bilaterální jednání a k žádnému dalšímu velkému cíli to nevede. Zajímalo by mě, jestli u těch sporných věcí by potom na radě tedy rozhodovala nějaká jednomyslnost, jakým mechanismem by se vlastně mělo dostat někam na rozhodovací pult to, že se uzavře pro nějakou komoditu v rámci reciprocity, tedy ten trh v Evropské unii. A jak se dosáhne toho, že ho budou chtít zavřít všechny členské státy, to si myslím, že je strašně důležitý. Jakými mechanismy bychom toho měli dosahovat a jestli to budou nekonečná několika letá jednání, anebo jestli to bude nějaký krátký proces. Nebo jestli je možné vytvořit skutečně nějaké těleso e, mezinárodní v rámci alespoň těch největších ekonomik, kam chceme proniknout, e, které by posuzovalo nezávisle jako jakýsi arbitr e, tu situaci. Eh, ta snaha monitorovat, eh, jak se na ty trhy dostávají naši eh, exportéři, to si myslím, že je strašně důležité a v tom bych komisi nesmírně podporovala, protože ta data jsou klíčová pro jakékoliv jednání o čemkoliv s těmi třetími zeměmi. Ehm, tak a teď je další ještě problém, na který tady kolegyně upozornili eh, z pohledu tedy obcí třeba nebo zadavatelů, eh, kteří nemají eh, k dispozici nějaké velké aparáty, aby, aby rozebírali to, jak ty jednotlivé zakázky vypadají. Prostě jde o to, jak řešit obcházení de facto tady toho, těch nepokrytých komodit, to znamená, jak třeba řešit subdodávky nebo jakým způsobem se vypořádat s tím, že by vlastně Eh, i eh, pro tu nepokrytou komoditu eh, se vlastně volila nějaká cesta, že to jde přes nějakého evropského dodavatele, ale který si subdodávky objednává stejně v těch třetích zemích, takže obchází vlastně tu, tady toto pravidlo. Ehm, já nebudu už dál mluvit, protože těch otázek byla celá řada, ale nicméně stejně chci říct, že je to strašně důležité téma a že pokud bychom se měli dostat k nějakému řešení, takže také podporuji to, aby to bylo nařízení a ne směrnice, aby ten výklad byl jednoznačný. Děkuji za pozornost. Děkujeme, paní Rojtová. Eh, chce hovořit ještě někdo další? Není tomu tak? Proto vracím slovo komisi a prosím vás o vaše závěrečné poznámky. Děkuji. Děkujeme. Začal bych tedy já a poprosím pak kolegu z DG Markt, aby pokračoval. Otázek a komentářů byla celá řada. Bohužel nemáme čas eh, řešit všechny, ale jistě budeme kontaktovat jednotlivé poslance a poslankyně k těmto tématům, pakliže to tady skutečně nestihneme. Chci zdůraznit, že se jedná o návrh komise. A jakékoliv rozhovory, které v komisi proběhly, Eh, byly interní. Doufám, že nikdo nečeká, že vám budeme říkat, co jsme interně projednávali v komisi. Tato iniciativa je pro komisi prioritní. Pokud jde k studii dopadu, zde jsme měli dvě kola, což je maximum. Ve všech případech, i v tom prvním, i v tom druhém kole, toto bylo revidováno, tak abychom zohlednili co nejširší spektrum možného využívání studie dopadu. Ve finále musí o návrzích rozhodnout vždy kolegium. A kolegium rozhodlo tento návrh tak, jak je, podpořit. Rád bych prohlásil, že nemáme žádný právní názor proti tomuto návrhu. Tento návrh všechny právní problémy řeší. E, byl zde dotaz na situaci v radě. E, nebudu skrývat, že momentálně je ta situace dosti obtížná. Máme tady určitý rozkol, přičemž většina je proti. Ovšem zatím proběhla pouze dvě prvotní jednání o otázkách obchodních. Myslím si proto, že jsme zatím ve velmi rané fázi na to, abychom si činili jakési finální, ucelené, definitivní názory. Zatím jsme v podstatě ani neprojednali celek tohoto návrhu, takže eh, myslím si, že bude na místě činit takováto definitivní rozhodnutí, jakékoliv definitivní soudy až později po jednání ve v příslušné skupině v radě. Jak to bude fungovat v praxi? My jsme se snažili být co nejkonkrétnější. Snažili jsme se zavést konkrétní termíny pro jednotlivé kroky, například pro ten centralizační proces. Komise bude informována, tak aby se zajistilo, že to nebude něco, co se potáhne několik let. Pokud jde o články 8 až 10, tak zde ta myšlenka je taková, aby eh, byla nejlepší příležitost, co nejlepší příležitost pro dostatečné jednání. To znamená, je potřeba mít dost času. Komise má 9 měsíců na přeskum a pokud vím, tak je to 15 měsíců pro jednání jako taková. Takže eh, časový harmonogram je a je vytvořen za účelem toho, aby toto netrvalo příliš dlouho. Je potřeba našim partnerům v obchodu vyslat jasný signál, že ani oni se nesmí loudat. Pokud jde o rozhodovací postupy, ty procedury jsou velmi jasně připraveny, například pokud jde o to, jaká je potřeba blokující většina, eh, jak, kolik členských států musí zablokovat takovýto návrh, pakliže nechtějí, aby vstoupil v platnost. Eh, ovšem naším hlavním cílem je vždy dospět k jakému si vyjednanému řešení. Já si myslím, že ten návrh je v dobré podobě. Na, na stole v parlamentu a v radě už máme určité signály z třetích zemí eh, tím, že jak si bude mít tento, toto rozhodnutí EU pozitivní dopad. Eh, například některé země už nám oznámily, že zvažují členství v GPA. Neříkám, že tento návrh je jediným faktorem, který je ovlivnil v tomto rozhodnutí, ale mohl mít, mohl mít eh, značný význam. Což je jednoznačně dobrý signál. Ještě předtím, než ten návrh je přijat, tak už nám obchodní partneři na něj pozitivním způsobem reagují, což je jednoznačně dobře. V tom návrhu, a to chci také jasně říci, se jasně eh, rozlišuje mezi rozvinutými ekonomikami, Amerikou, tady USA, Japonskem a Kanadou, a ostatními. Ten návrh vylučuje eh, málo rozvinuté země, zde bychom žádné restrikce uplatňovat nemohli, takže eh, a u těch zemí mezi, mezi těmito dvěma poli bude takový odstupňovaný přístup. Samozřejmě, když vyjednáváme FTA, tak je to jiná situace, než když ho, e, diskutujeme s někým, jako je Čína například nebo s, eh, když diskutujeme s jinými partnery. Pokud jde o dopad FTA, jak jsem říkal, eh, Například v, eh, v případě korejské dohody o volném obchodu jsme dosáhli dobrých výsledků v oblasti veřejných zakázek. Ovšem problém je zde ten, že jak si ten, pří, ten myšlenkový přístup na druhé straně stolu je takový, že oni jsou přesvědčeni, že ten přístup, který mají k nám, eh, považují za předem daný a nejsou vůbec ochotni jakýmkoliv způsobem platit za něco, co už mají a za co považují za samozřejmé. Takže eh, je, pak je velmi obtížné nastolit ten přístup jakési protislužby nebo platby za takovéto poskytování služeb někde jinde. Je proto velmi obtížné vyjednat vzájemné a rovné podmínky, protože když e, o tom začneme mluvit, tak oni najednou chtějí zase kompenzace pro sebe v jiných sektorech. Nicméně my nevidíme důvod pro to, aby se EU dostávala do situace takové, kdy budeme muset vlastně platit dvakrát za přístup na trh našich partnerů. E, přístup na trh zkrátka nelze považovat za účinný nástroj, pakliže ho naši, na, naše protistrany, naši partneři budou považovat za automaticky daný. Tím se tato jednání e, velmi stěžují. Takže to je, myslím, kromě otázek na článek 6 všechno z mé strany. Doufám, že jsem nic neopomenul. Eh, samozřejmě rádi budeme informovat i jednotlivé poslance a poslankyně, pakliže bude kdokoliv mít pocit, že jsme jeho otázku opomenuli. A tímto dávám slovo svému kolegovi. Děkuji. K článku 6 ta otázka byla, jak úřady budou vědět, že mají aplikovat tato pravidla. Jednak podle GPA musíme používat celní kodex. Eh, samozřejmě je otázka, jakým způsobem se tento bude aplikovat, ale v tomto ohledu je potřeba zmínit, že podle tohoto kodexu jde i o definitivní transformaci, která určuje, odkud eh, dané zboží pochází. Například, když jde o počítač, který se montuje v Evropě, ale má komponenty z různých zemí, tak se jedná o zboží evropské ten, tedy ten transformační proces je velmi důležitý. Druhá věc, článek 6 je volitelný nástroj. Členské státy, úřady, které tento proces nechtějí používat, to činit nemusí. To je velmi důležité. Dále, eh, zahájení tohoto procesu je eh, vlastní deklarace dodavatelů, kteří musí vysvětlit, jakým způsobem pracují. I když nějaký úřad řekne, eh, ano, toto je založeno na deklaraci té a té, I tak eh, to by ten celý balíček dospěl ke komisi, která by ho přeskoumávala. K otázce, eh, které členské státy dělají co, k tomu řeknu tolik. E, toto e, není zasedání za zavřenými dveřmi a proto jsme nechtěli uvádět konkrétní státy, proto vám rádi odpovíme pouze e-mailem, kde vám ty informace poskytneme. Děkuji vám za slovo. E, já děkuji ještě jednou komisi za velmi dobře připravenou prezentaci. Tím se dostáváme na konec naší schůze. Příště se setkáme 10. a 11. října. Děkuji všem za pozornost.